Iniciamo, kolegy. Můžeme tedy začít, kolegové. Se non vi sono obiezioni, kol... Pokud nejsou žádné námitky, nejdřív vás samozřejmě všechny vítám a jestliže tedy nikdo nic nemá, tak můžeme považovat pořád jednání za přijetý a dále vás potěšení mohu informovat, že dnes máme k dispozici tlumočení ve všech jazycích přítomných v našem výboru. Dále bych vás chtěl informovat, že dnešní schůze je přenášena přes webové vysílání. Dále bod číslo 4, schválení zápisu ze schůze konané dne 31. ledna 2013. Pokud nikdo nepřednese žádné námitky do konce dnešní schůze, zápis bude schválen. A pojďme dále, máme zde bod číslo 5. Všeobecný akční program Unie pro životní prostředí na období do roku 2020, spokojený život v mezích naší planety. E, naše navrhovatelka z tomuto stanovisku paní Dačiana Octavia Sarbu je přítomná, takže můžeme se vyjádřit k tomuto akčnímu programu pro životní prostředí na období do roku 2020. Jedná se o sedmý akční program od roku 1973. Jsou to tedy jednotlivé rámcové programy, které šly po sobě. Příslušný výbor je výbor Envy a my budeme k tomuto mít stanovisko. Takže já dám nejprve slovo paní navrhovatelce, následně otevřeme rozpravu. Hůta pro předložení pozměňovacích návrhů, ještě jednou připomínám všem kolegům, je zítra, tedy 5. března ve 12 hodin v poledne. Následně budeme schvalovat e, toto stanovisko 18. až 19. března a výbor NV o tom bude hlasovat 24. dubna. A nyní má slovo paní zpravodajka Sarbu, prosím. K, až dori se vă prezint Děkuji. Ráda bych představila tento návrh, který souvisí s tím, o čem už eh, hovořil pan předseda. Ten nový program zahrnuje celou řadu cílů v rámci společného okruhu. Jedná se o využití přirozeného kapitálu a zachování zdraví populace. V současné době zemědělství čelí celé řadě výzev, například zvýšená potřeba potravin, omezené přírodní zdroje a čím dál větší dopady globálního oteplování. Podle Evropské agentury pro životní prostředí je toto odvětví zodpovědné za 9,5 emisí uhlíků v Evropě. Zároveň Zemědělství hraje velmi důležitou roli v boji proti dopadům klimatických změn. A právě proto se musíme zaměřit také na zachování biologické rozmanitosti a udržitelné zemědělství. Evropský parlament ve svém stanovisku, které souvisí s horizontem 2020, že inovace a výzkum v zemědělství hrají velmi důležitou roli, pokud jde o omezování emisí skleníkových plynů a tím pádem omezení dopadu globálního oteplování. Evropské zemědělství musí produkovat více z méně zdroji, takže musíme podpořit efektivní a racionální využívání těchto zdrojů a musíme také zabránit plítvání potravinami. Také je třeba vzít v úvahu důležitou roli opilování v zemědělství. Musíme se ujistit o tom, že pesticidy, které mají negativní dopady na včely, aby byly zakázány. V nové společné zemědělské politice je třeba, aby byly odměňováni zemědělci. Jsou zde tři opatření, která jsou součástí nového balíčku schváleného ve výboru Agri, to je diverzifikace kultur, stanovení trvalých pastvin a nárazníkových oblastí a to všechno je důležité proto, aby evropské zemědělství bylo udržitelnější. Ráda bych řekla, že udržitelné zemědělské postupy, jako například biologické zemědělství, by měly být mnohem více propagovány protože mají menší dopad na životní prostředí a kromě toho přinášejí evidentní výhody pro zdraví spotřebitelů. Je také třeba podporovat kratší dodavatelské řetězce. A je třeba vzít v úvahu přínosy a výhody pro spotřebitele, protože tímto způsobem budou mít kvalitní potraviny, které budou produkovány na místní úrovni. A tím se také podpoří drobní zemědělci, kteří tvoří páteř evropského zemědělství. A tím bych ráda uzavřela své vystoupení. Děkuji vám za pozornost, za vaše příspěvky a budu se těšit na vaše připomínky a také zítra na vaše pozměňovací návrhy. Molto bene, grazie Daciana, iniziamo il dibattito. Děkuji mnohokrát Dačianě, zahájíme rozpravu. Nejprve pan místo předseda Paulsen a následně pan kolega Klas. Takže prosím paní Paulsen. Tak. o. <clears throat> Děkuji vám mnohokrát. Tento program pro životní prostředí předložený komisí je podle mého názoru zcela oproštěn jakýchkoliv poznámek o důležitosti zemědělství a lesnictví. Jsou tyto sektory součástí řešení nebo součástí problému? Sama předložím celou řadu pozměňovacích návrhů, protože si myslím, že je potřeba jasně říci, že je velmi úzké propojení právě mezi životním prostředím a zemědělstvím. Hovoříme-li tedy o nějaké cyklické společnosti, dejme tomu, tak ten právě nejdůležitější cyklus, o kterém se musíme bavit, je, jakým způsobem můžeme pěstovat potraviny eh, na zemědělské půdě a pak ty potraviny do krajiny nějakým způsobem vracet. To je ta základní otázka. Pakliže budeme mít řádný systém recyklace, tak, aby se ty nejdůležitější chemikálie mohly do toho cyklu navracet, bude to, myslím, mnohem lepší. A za tím účelem je, myslím, potřeba provádět ještě další výzkum na evropské úrovni. Je potřeba zajistit, abychom ty přirozené cykly obnovili, protože se zdá, že o ně stále častěji a stále více přicházíme. Druhé téma, o kterém se chci teď zmínit, je lesnictví. My v podstatě máme takový městský názor na lesy. Říkáme si, no dobře, lesy máme kvůli biodiverzitě a možná, že také ukládají nějaký uhlík a tak dále a tak dále, ale to všichni vědí, dobře. Ale neustále se zapomíná na to, že les je velmi důležitý jakožto zdroj obnovitelných, obnovitelných surovin. Nezapomeňte, že brzy bude lidí na planetě Zemi 10 miliard a budeme potřebovat o 70% více potravin, než potřebujeme dnes. Z čeho budeme vyrábět naše oblečení? Myslím si, že i zde naprosto jasně vidíme, že lesy nám mohou nabídnout potřebné prostředky. A že lesy jsou daleko víc než jen dřevo a papír. Ráda bych poprosila, abyste všichni, až přijde k hlasování, zvážili návrhy, které předložím. Musíme se snažit obnovit cyklus mezi městem a venkovem. Musíme se snažit začít les vznímat ne pouze jako zdroj eh, nějakých kulturně přírodních eh, zdrojů, dejme tomu, ale jako ekosystém, který můžeme využívat do budoucna. Potřebujeme více obnovitelných a netoxických materiálů na produkci vlastně všeho, co potřebujeme, protože všechno, co vyrábíme z ropy dnes, můžeme do budoucna vyrábět z lesních produktů. Děkuji. Grazie. Děkuji. Děkuji mnohokrát paní místo předsedky Palsenové a dále pan poslanec Klaus, paní poslanec Klaus a Andrew. Děkuji, eh, pane předsedo, děkuji paní Sarbu za předloženou eh, zprávu. Akční program Unie se samozřejmě týká všech součástí zemědělství. A e, samozřejmě je důležité, co si myslí města o lesnictví, e, stejně se můžeme ptát, co si myslí společnost obecně o zemědělství. E, samozřejmě hovoříme všichni o tom, co je nám pohodlné a na to se zaměřujeme. já bych proto chtěla komisi směrovat pár, řekněme, vyčítavějších slov, protože v tom programu je mnoho negativního, je tam toho negativního více, než je záhodno. Samozřejmě je prima, když si formulujeme cíle, jedině tak se konec konců e, posouváme dopředu, ale je potřeba popsat i cestu, jak cíle dosáhneme a to je úkol politiky. Jednoznačně je pak platná také otázka, zda tyto cesty vytesáme do kamene zcela neměně, nebo zda je dlouhodobě z hlediska toho, jak program probíhá, můžeme korigovat, upravovat, případně v nich zohledňovat nové poznatky a e, používat systém, řekněme, takového e, takového mobilního, flexibilního krunýře, který si můžeme postupně upravovat. Tento návrh eh, sedmého akčního programu se zaměřuje zejména na provádění legislativních ustanovení v členských státech. To je třeba zlepšit, to říká komise, říkáme to i my a je potřeba se na to zaměřit. Je potřeba zaměřit se na implementaci vzhledem k tomu, eh, jak se vytváří nová a přísnější environmentální legislativa. Je potřeba zajistit, aby i ta byla implementována. Je potřeba kriticky přeskoumat stávající legislativu a opatření pro implementaci, která musí být jasně cílená a efektivní. Není však podle mě eh, vhodno Eh, ignorovat pozitivní dopady a analyzovat vše jen velmi pesimisticky, protože tento pesimistický tón eh, v tom návrhu hodně cítím. Já si myslím, že je potřeba se ho trošičku zbavit, abychom mohli vyprovokovat trošku euforie, protože když mluvíme pouze negativně, tak to nutně povede k tomu, že se my tady také začneme ptát, co vlastně Evropa za posledních 20 let udělala, co jsme dokázali, čeho jsme dosáhli a ve finále o tom vlastně vůbec nikoho nepřesvědčíme a lidé se o environmentální politiku nebudou vůbec zajímat. Myslím si, že musíme být pišní na to, jaká, jaká nová nařízení se nám podařilo na evropské úrovni prosadit. Pokud jde o nedostatky při implementaci těchto nových pravidel, pokud jde například o rámcovou směrnici o vodě, to není vina Evropy, to je vina e, nesprávné kontroly a nesprávné implementace v členských státech. To pak samozřejmě také platí eh, o těch neustálých výzvách, o evropské směrnici, o ochraně půdy. E, eh, Evropská komise je velmi, velmi eh, jaksi umírněná v tomto ohledu a já bych proto chtěla ještě jednou zopakovat, že máme mnoho předpokladů, abychom ochranu půdy na evropské úrovni zavedli. Máme zde různé systémy ochran rostlin, máme máme předpisy pro důlní práce, pro odvoz odpadu a pro všechno možné ostatní. A myslím si, že i ochrana evropské půdy eh, by byla velmi záhodná, protože na rozdíl od vody nebo od vzduchu je půda do značné míry nehybný, nehybný zdroj a eh, měli bychom ho chránit. Přičemž prvotní odpovědnost budou mít opět členské státy. Je dobře, že paní zpravodajka hovoří o plítvání eh, potravinami, to je něco, co je potřeba velmi razantně redukovat a podporuji vás, paní Zarbuj, v tom, že toto v podstatě vůbec není ani hospodářsky, ani ekologicky, ani environmentálně obhajitelné. Je potřeba však získat pro toto téma širokou veřejnost, provádět debatu mezi veřejností a zaktivizovat i evropskou úroveň tak abychom ten potravinový řetězec od producenta až po koncového spotřebitele zefektivnili a zlepšili. Samozřejmě rostoucí světová populace je neustále, je potřeba státi se efektivnějšími a ve finále bude potřeba produkovat méně za použití, eh, produkovat více za použití méně prostředků, abychom uspokojili eh, světovou poptávku. Opatření pro spotřebitelský řetězec jsou zde také od toho, aby se produkty lépe uváděly na trh a aby celý tržní systém fungoval udržitelněji. Ráda bych přitom zdůraznila i to, že chceme využít tuto příležitost k tomu, abychom podpořili regionální produkci a regionální uvádění na trh potravin. Je to velmi pozitivní trend, myslím si, že velmi dobře zapadá do celkového kontextu a do toho celého orchestru, abych tak řela, řekla metaforicky, toho pozitivního, co děláme. Jsou to věci, o kterých můžeme říci, ano, tam jsme na dobré cestě. O tom můžeme hovořit pozitivně a může to mít pozitivní výsledky. Dosáhli jsme celé řady věcí. Podíváme se na vlastní zemi, na Německo, například od roku 1990 máme Eh, snížené eh, emise skleníkových plynů o 18%, eh, emise amoniaku o 20% a i emise nitrátů se snižují. Takže nezačínáme od nuly. Samozřejmě není čas se radovat, ale myslím si, že je čas, abychom přeskoumali ty nástroje, které máme a abychom pomocí tohoto přeskumu vypracovali nástroje nové, tak abychom opět pokročili o kus vpřed. A myslím si, že v tom smyslu by se mělo ubírat i celé stanovisko našeho výboru. Děkuji. Děkuji mnohokrát paní poslankyni Klasové a slovo dávám panu Egňu a následně Elizabeth Kostinger. Děkuji, pane předsedo. Návrh zprávy, který je nám dnes předkládán, hovoří o výzvách, které stojí před zemědělstvím, jak zajistit obživu pro rostoucí světovou populaci za využití méně zdrojů. To znamená, že musíme produkovat více, ale produkovat také lépe. Paní Sarbu říká, že zemědělství může hrát pozitivní roli, pokud jde o omezování dopadů klimatických změn. Já souhlasím s touto analýzou. Půda je Eh, skutečnou studnicí, která umožňuje zachycovat CO2. Spravodajka doporučuje rozvoj výzkumu a inovací v této oblasti a já souhlasím s tímto doporučením. Říkáte také, že reforma SZP má za cíl eh, ozelenění některých eh, opatření druhého pilíře, aby se podporovaly přínosné postupy. A také je třeba omezit plítvání. Já souhlasím s návrhy zpravodajky, ale myslím si, že tyto návrhy nejsou dostačující a nedosahují toho, co Evropský parlament doporučil ve svých přípravných pracích pro reformu SZP. Hovořím o zprávě Le Fall, o zemědělství a globálním oteplování a o zprávě Lion o budoucnosti SZP po roce 2013. Myslím si, že zemědělský rozvoj, tak jak ho už od poválečného období provozujeme, je z dlouhodobého a střednědobého hlediska neudržitelný. Protože některé takové zdroje jako draslík a fosfor už docházejí. Máme nedostatek zdrojů pro výrobu dusíkatých hnojiv. Máme čím dál složitější postupy pro získávání chemických molekul, používání vody je čím dál problematičtější, omezuje se biologická rozmanitost a my musíme změnit nejen některé praktiky, ale celé výrobní modely, které v současné době máme. A musíme se rozhodnout, bude to založeno na systémových postupech, které budou reagovat jak na problematiku půdy, tak i na problematiku vody, tak i na problematiku ztráty biologické rozmanitosti. Bude to vyžadovat velké investice do agronomie a ekologie. Říká se tomu akroekologie, anebo zemědělství s ekologickými ohledy. Vyžaduje to jednoznačnou změnu paradigmatu. Produktivita musí více spočívat na přírodním fungování spíše než, spíše než na chemickém fungování. Uhlíkový cyklus, dusíkový cyklus, mikrobiologický život půdy a tak dále. A to vše neodpovídá pouze biologickému zemědělství, integrovanému zemědělství, ale také formám zemědělství které stojí na pomezí konvenčního zemědělství a biozemědělství, agrolesnictví. Velký, velká výhoda těchto nových forem zemědělství je ta, že jsou skutečně udržitelné, protože spojují ekonomickou výkonnost, environmentální výkonnost a také sociální výkonnost dlouhodobého hlediska. Reforma SZP, na které pracujeme, uh, musí jít v ruku v ruce s touto změnou technologií a zajistit přechod k těmto novým formám zemědělství, které spojují a kombinují celou řadu různých praktik. Tato změna musí být eh, zaváděna postupně, ale musí být prováděna už od této chvíle. Zatím na to máme ještě čas a tento přístup je globálním přístupem k problematice půdy, vody, biodiverzity a znečištění. Tyto nové formy zemědělství umožní také rozvinout eh, nová odbytiště a vytvořit nová pracovní místa prostřednictvím produkce obnovitelných energií eh, z odpadu a produktů zelené chemie. Jedná se o nové formy zemědělství, které odpovídají těmto potřebám a z těchto důvodů reforma SZP musí být hluboká a je potřebná. A z těchto důvodů musíme investovat do inovací, jak navrhuje partnerství, Evropské partnerství pro inovaci v rámci druhého pilíře. Musíme investovat do výzkumu, musíme investovat, abychom zajistili větší udržitelnost. Jako se o tom hovoří o v horizontálním nařízení a jedná se také o podporu informací a znalostí. Erik Elisabeth Kostinger. Děkuji Eriku Elizabeth Kostinger a potom Martin Heusling. Eh, děkuji vám, pane předsedo, děkuji eh, paní zpravodajce, že nám představila svou zprávu. Předřečníci už zmínili několik eh, kritických bodů, ale i pozitivní body. Já bych se chtěla zaměřit jednoznačně na tu oblast, eh, kde se hovoří o plítvání potravinami. Já si myslím, že obecně na evropské úrovni je potřeba na toto více reagovat. I mně eh, přišel tón této zprávy celkově spíše negativní. Eh, například zejména v oblasti lesnictví. To je, myslím, špatně a je to potřeba přepracovat. Jak říkala paní Paulsen, Zemědělství má být součástí řešení, ne součástí problému. Víme, že v mnoha členských státech se používají různé e, systémy státní podpory, které vedou k jasnému zlepšení v oblasti zemědělství. E, Ovšem ani tyto věci podle mého názoru nejsou v zprávě dostatečným způsobem odraženy. Například současné návrhy o zelenění eh, do nové reformy, by si zasloužili pochvalu. Myslím si, že je velmi důležité zmínit, že na druhou stranu tato opatření budou znamenat krok zpět pro všechny země, členské státy, které v minulosti dělali pro ekologizaci zemědělství daleko více, než museli. Myslím si, že pokud jde o um, různá ta donucovací opatření, myslím si, že vlastně nikde není e, takové množství různých nařízení a opatření jako v oblasti zemědělství. To je potřeba zmínit. Je potřeba zmínit roli předjezdce, kterou Evropská unie hraje v oblasti boje se změnami klimatu. Je potřeba zmínit, že na mezinárodní úrovni v podstatě skoro neprobíhá jakákoliv iniciativa ze strany ostatních států světa k redukci e, emisí skleníkových plynů. Naopak my jsme se o toto téma velmi aktivně, zabýva, e, aktivně zajímali v posledních letech. Samozřejmě, e, když v tom budeme sami, nic nevyřešíme, že ano. Velmi důležité je, hovoříme-li například o jednání s třetími zeměmi v této oblasti, které Evropská, která Evropská unie provádí, je potřeba například tato opatření dohodno, z, z, zapracovat i o dohod o volném obchodu. Tak bychom třeba eh, zcela konkrétně mohli dosáhnout zlepšení světové situace. Eh, s současná práce, která probíhá na přepracování evropské strategie, strategie pro lesnictví, se opět do této zprávy vůbec nepromítá. Zkrátka tady probíhá práce paralelně na několika různých úrovních a když se to dá všechno dohromady, tak si často tyto jednotlivé iniciativy protiřečí což je opět špatně. Měli bychom se po, po, pokusit o to tyto protimluvy eliminovat nebo alespoň minimalizovat. Pokud jde všeobecně o zemědělství a lesnictví, myslím si, že můžeme říci, že naše činnost v této oblasti je ve skrze pozitivní. Vytváříme tím lepší podmínky pro život a v souvislosti s našimi e, strategiemi pro udržitelnost to má, myslím, velmi pozitivní dopad. E, máme určité země, kde nedochází k navýšení e, produktivity zemědělství a lesnictví. Naopak, dochází částečně k likvidaci zemědělské půdy, což znamená eh, mimo jiné klesající zemědělskou produkci, ale také klesající různorodost eh, živočišných a rostlinných druhů. Toto téma si myslím by se mělo stát dalším důležitým pilířem této zprávy a myslím si, že by paní zpravodajka i toto téma mohla pozitivně ve své zprávě odrazit. Děkuji. Martin Ožling. Děkuji Elizabet, Martin Oslit a následně Martin McInnes. Děkuji. Ano, e, jsou zde poslanci v tomto výboru, kteří vnímají zemědělství vždy jen pozitivně a vždy jen jako součást řešení. E, samozřejmě je potřeba kriticky přemýšlet o tom, že zemědělství často není pouze řešení, že často představuje i problém. E, a já gratuluji k paní zpravodajce především k tomu, že se jí podařilo do své zprávy začlenit takovou celou řadu bodů, což je, myslím, velmi dobrý výkon. V posledním odstavci hovoří i o tématu dovozu vaječného bílku do Evropy, což v našich jiných diskusích je většinou velmi stručné téma, ale konec konců otázka zemědělství také je, kolik budeme importovat, kolik potřebujeme v Evropě produkovat, aby se systém zemědělství vůbec udržel. A o těchto věcech je potřeba mluvit. E, ten bod tedy mohu jednoznačně podpořit je potřeba naše zemědělství nevnímat nutně vždy jenom pozitivně za každých okolností, ale třeba i někdy kriticky. Například téma krátkých dodavatelských řetězců. To je téma, které patří skoro do každého e, diskusního okruhu. Vezměte si například skandál s koňským masem. Když se maso vozí po celé Evropě, je to otázka, je to, myslíte, součást řešení nebo součást spíše problému, eh, když máme tuto zcela industrializovanou obchodní strukturu? To vyvolává celou řadu otázek. Jdeme vůbec správným směrem a tak podobně. A pokud jde o zemědělství jako takové, musíme nutně hovořit o plítvání potravinami. E, všichni hovoříme o tom, že zemědělství musí produkovat víc a víc a víc. To je e, samozřejmě správně. Máme průmyslovou formu zemědělství, která svým způsobem produkuje více, ale potřebujeme hlavně ekologickou intenzifikaci. To znamená používat trvale udržitelné systémy, a tím zvyšovat efektivitu zemědělství ale eh, když téměř 50% všech potravin nakonec neskončí na talíři, ale v popelnici, tak je nutně něco špatně, že ano? A myslím si, že je čas se tímto bodem začít zcela vážně zabývat. I tak to můžeme zvýšit efektivitu a i tak můžeme zvýšit, zlepšit využívání našich zdrojů. A pokud jde o téma eh, ochrany půdy, i to patří do evropské legislativy. Nicméně e, jsou zde členské státy a já do jednoho takového patřím, které říkají, že ochrana půdy e, se e, buď týká, nebo naopak netýká evropské politiky a pak, když vyvstane nějaká třeba takováto státní blokáda takovéto legislativy, tak je to problém. A musíme pak hovořit o národním egoismu, který je samozřejmě potřeba překonat, tak, abychom téma ochrany půdy dostali konečně na evropskou úroveň, kterou si zaslouží. Děkuji. Martin. Děkuji Martinovi, slovo má Mariat Mekenis a následně já. Děkuji, pane předsedo. K tomuto tématu já se domnívám, že to souvisí také s tím stanoviskem o bioekonomice, k němuž bude náš výbor vypracovávat zprávu a je tedy potřeba zajistit konzistentnost mezi oběma těmito tématy. Co se týče některých pozměňovacích návrhů, tak já mám pocit, že je velice zajímavé, když tam vyškrtneme slovo intenziv a dáme unsustainable agriculture practices. Ale co se týče mm, těch témat, jako je Power Generation, tak nevím. Tady je skutečně otázka, zda to je udržitelné nebo ne. Myslím si, že je potřeba, aby jazyk této zprávy eh, skutečně zohlednil, které ty aspekty jsou pozitivní a které negativní. Dále, co se týče potravinářského odpadu, tak všichni se jistě shodneme na tom, že to je problém. Uh, Martin právě řekl, že až 50% potravin skončí v odpadkovém koši a že v systému je něco špatně. Možná jsou potraviny příliš levné a lidé je vyhazují prostě proto, že jsou příliš levné. Nad tím bychom se měli zamyslet. Dále téma krátkých dodavatelských řetězců. Já věřím a doufám, že bude reakce dodavatelských řetězců na ten nedávný skandál s koňským masem, kdy uh, snad eh, dojde k nějaké změně v oblasti dodatelských řetězců, že budou kratší a průhlednější. Dále pozměňující návrh číslo 5. Tady se hovoří o potřebě eh, modernizovat farmy a tak dále. Já mám pocit, že celá řada těch věcí, které tady nyní řešíme v zemědělství, jsou výsledkem postupů souvisejícím právě s modernizací, ale že jsme dostatečně nepamatovali na dopady, které bude mít zavádění takovýchto postupů na úrovni farem. A já se domnívám, že klíč k úspěchu této iniciativy udržitelnosti je zapojit do diskuse také farmáře, také zemědělce, propojit je s výzkumníky, s výzkumnými středisky, protože jedině takto se podaří nalézt nějaké řešení. A to by se také mělo v této zprávě podle mě promítnout. Dále jenom velmi stručně k té otázce pladeb za veřejné zboží. Já se domnívám, že potraviny by bylo potřeba sem také zahrnout, protože trh eh, nezohledňuje dostatečně řádné ceny potravin. Dále eh, tady, kde se hovoří o přímém vztahu mezi výrobci a spotřebiteli, to je ten pozměňovací návrh číslo 7. Ano, jistě, to je něco, co chceme podporovat, ale na druhou stranu také musíme realisticky se podívat na to, jak lidé kupují potraviny, kde kupují potraviny a jak zajistit, že celý systém bude řádně fungovat. Protože v těch systémech, kde už je přímý vztah s producenty, tak respektive takovýchto systémů je mnohem méně než těch, kde se musí lidé spolehat na supermarkety a tak podobně. Takže možná by bylo vhodné, aby se řešením staly i nějaké velké outlety potravin. Děkuji. Grazie, Mariet. Pet... Děkuji, Mariet. Dále má slovo Petr Jan. Děkuji, děkuji paní zpravodajce za eh, její úvod. Dovolte mi pár bodů ta, ta moje první poznámka je e, spíše taková, řekněme, atmosférická poznámka. Já spatřím k těm, kteří vnímají zemědělství jako součást řešení. Prosím. E, myslím si, že když budeme a priori proti zemědělství, tak stejně také ničeho nedosáhneme. Takže lepší je být pro zemědělství. A tento přístup je, myslím, naprosto fundamentální. Je potřeba e, samozřejmě zohlednit to, že eh, já pocházím ze systému, kde ochrana životního prostředí v podstatě nehrála vůbec žádnou roli, nicméně od 90. let se i v Německu eh, událo mnoho eh, na ochranu životního prostředí. A myslím si, že můžeme pokračovat na stejné trajektory i dál. Ochrana životního prostředí však musí probíhat plošně a nejenom izolovaně v jednotlivých bodech. E, to je podobné například u toho ozelenění, kdy rotujícím způsobem budeme stanovovat určité, určité, e, určité plochy na ochranu životního prostředí, tak tím vlastně vůbec ničeho dohromady nedosáhneme. A myslím si, že e, je potřeba zaměřit se na nějaké plošné cíle. Pokud jde dále o uzavřené cykly, O tom je potřeba hovořit fakticky, nepoliticky. Mě eh, u tohoto trochu trápí, že eh, Například se tady protestuje i právně proti dovozům vaječného bílku. Jak víme, eh, do značné míry se jedná o neudržitelné sektory, trvale neudržitelné sektory a neobnovitelné sektory zemědělství já nevím, ale pakliže proti tomu chceme nějakým způsobem, eh, způsobem protestovat, tak musíme najít argumenty, musíme najít právní základ a musíme proti tomu protestovat a můžeme vaječný bílek zcela vyřadit jako krmivo třeba, nebo já nevím, co s tím chcete dělat. Eh, a pokud jde o otázku, otázku například odpadu a tak dále, samozřejmě odpad musí nejdřív někdo vyprodukovat a potom teprve znečišťuje životní prostředí. Takže je to skutečně cyklus. Eh, dále, pokud jde o investice no, do nových technologií, eh, Samozřejmě je třeba dávat pozor na to, abychom si zemědělství nerozdělovali na to dobré zemědělství a na to špatné zemědělství. Samozřejmě pravda je vždy někde uprostřed. Já říkám, že nové možnosti, které nám nabízí zemědělství eh, ve spojení s novými technologiemi, například s eh, takzvaným eh, mikrozemědělstvím, mikroobděláváním, kdy se skutečně počítá s každým čtverečním metrem, Ehm, pokud jde například o hnojiva a další, eh, další prostředky, to si myslím, že opět je postup, který nám může mnoho přinést, například v oblasti ochrany životního prostředí. A to je z mé strany vše. Děkuji vám. Děkuji kolegové, už zde nejsou žádní další řečníci, takže bych hned dal slovo doktorovi Andrea Betorimu z Generálního ředitelství pro životní prostředí a potom samozřejmě vrátím slovo Dačáně Sarbu. Prosím, pane doktore Vettori. Thank you, Mr. President, for giving... Děkuji, pane předsedo, za slovo. A děkuji paní Sarbu za návrh stanoviska tohoto výboru. Cílem komise se sedmým akčním programem pro životní prostředí bylo vytvořit rámec pro politiky, který by ukázal, jak různé aspekty různých politik jsou vzájemně provázány a jak přispívají nejen k lepšímu životnímu prostředí, ale také k lepšímu blahobytu evropských občanů efektivní využívání zdrojů a nízkouhlíková ekonomika je spojena s ochranou biologické rozmanitosti, se zdravými ekosystémy, s ochranou lidského zdraví a s menším eh, obsahem chemikálí, nebezpečných chemikálí v životním prostředí. Stanovují se zde určité priority, cíle, které má být dosaženo v roce 2020 společně s evropskými institucemi, členskými státy, regionálními a místními orgány i všemi ostatními zúčastněnými stranami a zemědělci jsou určitě důležitou zúčastněnou stranou, pokud jde o ochranu životního prostředí. Struktura programu začíná analýzou situace, která je založena na zprávě Evropské agentury pro životní prostředí, pak je zde analýza existujících mezer, pokud jde o implementaci, analýza nedostatků a potom se zde stanovují prioritní akce pro rok 2020, které musí být vzaty v úvahu. Takže je to skutečně zaměřeno na priority, kterých je třeba dosáhnout, spíše než aby to byl nějaký dlouhý seznam návrhu nebo podrobných iniciativ. V návrhu zprávy velmi oceňujeme odkaz na plítvání potravinami. To je velmi důležitý prvek pro komisi. Pracujeme na sdělení o plítvání potravinami, které vyjde v následujících měsících a je pro nás také velmi důležité, že se zde odkazuje na udržitelné zemědělství. Půda je také velmi důležitou složkou Kvalita půdy je klíčová pro zemědělství, pro zachycování uhlíku, pro biologickou rozmanitost, pro klimatickou adaptaci, pro čištění vod a tak podobně. Takže z toho důvodu si myslíme, že je to opravdu klíčový prvek pro budoucí politiku v oblasti životního prostředí. Pokud jde o pozměňovací návrhy, tak můžeme obecně podpořit většinu z nich. Pozměňovacím návrhu 3 bychom raději viděli odkaz na půdní organické složky spíše než na úrodnost půdy, protože úrodnost eh, může někdy vést eh, k většímu znečištění. V pozměňovacím návrhu 5 máme za to, že inovace je velmi důležitý prvek pro budoucí udržitelné zemědělství, ale myslíme si také, že by to mělo být obecnější, nemělo by se to omezovat pouze na energetickou účinnost zemědělských strojů. Pokud jde o pozměňovací návrh 7, tak eh, tam si myslíme, že přímý vztah mezi výrobcem a spotřebitelem může přispět k udržitelnější produkci a spotřebě. I když to nebude jediná možnost jak dosáhnout tohoto cíle, jak zde správně uvedli někteří poslanci. A konečně, eh, pokud jde o pozměňovací návrh, který se týká plítvání potravinami, tak eh, tam je termín 2025, eh, do kterého by se mělo omezit plítvání potravinami v EU na polovinu. Já si myslím, že by to mělo souviset s tou zprávou Salvatora Carony, kterou přijal Evropský parlament v roce 2011. Tam byl tento cíl stanoven eh, v roce, pro rok 2025 a ne pro rok 2030. A poslední bod se týká dotací. My nesouhlasíme s navrhovanými změnami ve zprávě, protože si myslíme, že by to příliš mnoho omezilo zemědělské dotace. Pro nás eh, ty dotace je třeba nahlížet v mnohem širším smyslu, například eh, dotace na firemní vozy jsou také považovány za dotace. Neomezuje se to tady pouze na zemědělské dotace. Děkuji a Těším se na pokračování debaty na příštím zasedání. Děkuji. Bene, grazie, doktor Děkuji, doktore Vettori. A teď má slovo Dačána Sarbu. Na závěr. Děkuji, pane předsedo. Děkuji všem kolegům, kteří přispěli do diskuze. Děkuji za velmi smysluplné poznámky a příspěvky souhlasím, že nelze mít i negativistický přístup. Právě proto je toto naše stanovisko tak důležité, právě proto je tak důležité, aby kolegové předkládali pozměňovací návrhy, abychom se v tom angažovali. Je potřeba stanovit si jasné cíle, méně mluvit a více konat. Jsem ráda, že podporujete můj eh, návrh co do role zemědělství a lesnictví v ochraně životního prostředí. A že podporujete návrh nutnost, nutnosti zredukovat plítvání potravinami. Právě proto bych chtěla podpořit krátké dodavatelské řetězce, lokální produkci, lokální trhy Protože tento problém do značné míry je dopadem dlouhých dodavatelských řetězců, dopadem eh, industrializované, chcete-li, zemědělské politiky. Samozřejmě jsme připraveni na pozměňovací návrhy kolegů. To, co zde zaznělo dnes, jsem si pečlivě poznamenala. Těším se na další diskuzi. Děkuji vám a doufám, že se nám podaří vypracovat návrh, který bude přijatelný všem. Děkuji. Molto bene, grazie. Výborně, děkuji kolegové, děkuji Dačáno, takže přistoupíme k následujícímu bodu na pořadu jednání, to je bod číslo 6, výroční zpráva za rok 2011 o ochraně finančních zájmů Evropské unie. Boj proti podvodům. Teď přistoupíme k návrhu zprávy Januše Vojcechovského o boji proti podvodům s odkazem na výroční zprávu za rok 2011 o ochraně finančních zájmů Evropské unie. Odpovídající výbor, nebo tedy příslušným výborem, je výbor pro rozpočtovou kontrolu, KONT. Ve zprávě se hovoří o snížení nedostatku, hovoří se také o zlepšení výsledků, pokud jde o znovu získání zdrojů, které byly neprávem vyplaceny. Týká se to všech oblastí. Bylo oznámeno 1230 eh, podvodů, což eh, znamená asi 35% pokles oproti roku 2010. Takže, pane předsedo Vojčechovský, máš slovo a potom zahájíme rozpravu. Januši. Děkuji bardzo, paní předsedo. Děkuji, pane předsedo. Já jako zpravodaj jsem se zabýval pouze tou částí zprávy, která se týká nesrovnalostí v oblasti využívání fondů v oblasti zemědělství. Ve zprávě se uvádí, že v roce 2011 z celkového počtu nesrovnalostí 2395 bylo nahlášeno ze strany členských států. V porovnání s rokem 2010 eh, klesl tento počet eh, na 1230, eh, ale finanční dopady z 69 milionů eur v roce 2010 vzrostly na 77 milionů eur v roce 2011. To není velký nárůst. Ve své zprávě upozorňuji na určité, podle mého názoru, závažné problémy. A sice? Komise upozorňuje na to, že členské státy nebo že zprávy z členských států možná nejsou úplně přesné. Komise sama to přiznává, a upozorňuje na to, že některé členské státy nahlásily velmi nízký počet nesrovnalostí. Nízký počet eh, v některých členských státech může svědčit o tom, že případy, které jsou použity nebo tedy považovány v některém členském státě za nesrovnalost, eh, v jiném členském státě jsou považovány za postupy zhodné, nebo tedy, které jsou v souladu s právem. Takže je zde výzva pro komisi, výzva, aby komise ověřila ten systém vykazování nebo nahlašování nesrovnalostí. Ověření toho, jakým způsobem členské státy tyto případy nahlašují komisi. Ve svém stanovisku také říkám, že cílem je nejen řešit statistický přístup k tomuto problému, ale musíme provést také analýzu mechanismu zneužívání těchto prostředků, především v těch závažnějších případech. Obecně, když analyzujeme všechny tyto nesrovnalosti, vycházíme ze statistik a zde mohu odkázat na dávno zesnulého polského básníka Juliana Tuvima, který kdysi napsal, že existují tři druhy lží. Společná lež a nejvyšší úroveň těch lží je statistika. Statistika ne vždycky hovoří pravdu, někdy falšuje skutečnost. Takže když posuzujeme toto zneužívání prostředků, neměli bychom se opírat pouze o statistická data, ale komise by měla představit také nějakou analýzu, nějakou jakostní analýzu, protože ze současné situace opravdu nemáme představu o tom, o jaký typ zneužívání zdrojů se jedná. Možná by bylo lepší mít eh, nějaký jiný přístup, nejen přístup eh, statistický, protože ten není všeříkající a na to se snažím upozornit ve své zprávě. Takže to jsou hlavní body tohoto stanoviska, takže nedostatek jistoty, pokud jde o přesnost údajů z členských států, protože jsou opravdu velmi nerovnoměrné, možná se tedy používají různá kritéria, potom také ten statistický přístup není dostačující, musíme provést eh, hlubokou analýzu těch jednotlivých zneužití a nejen jejich statistický výskyt. Děkuji. Děkuji, pane místo předsedo Vojčechovský. Pan Jár požádal o slovo. Prosím, Petře. Eh, Děkuji, jenom jednu stručnou eh, poznámku k tomu, co říkala paní zpravodajka, eh, pa, pa, pan zpravodaj. Myslím si, že jste doslova uhodil hřebíček na hlavičku. To nejdůležitější je používat přesné formulace, protože pakliže v Evropské unii nemáme jednotnou definici, například toho, kdy se musí nějaký podvod hlásit a kdy se nemusí hlásit, tak pak na tu statistiku můžeme zapomenout, protože nám nic neřekne. A v podstatě pak tady bude taková konkurence v tom smyslu, že čím méně toho nahlásíme, tím méně pak budeme mít problému a to není účelem hry. Eh, takže to je ten bod 5 a ten je, myslím, velmi důležitý. Je potřeba vyzvat komisi k tomu, aby byl vyvinut systém hlášení podvodů, Eh, a aby bylo všechno přesně definováno, tedy to, co se, co se hlásí, co se nehlásí, protože jinak je to v podstatě takový pohled do křišťálové koule, ten hlásí to, ten za tohle a dohromady vlastně nevíme vůbec nic, protože pak si členské státy budou rozhodovat to, co budou hlásit a nebudou podle statistiky a budou se snažit zkrátka hlásit případů co nejméně. Takže pan zpravodaj má mou plnou podporu tom smyslu, aby když už se dělá statistika, tak ty věci, které máme do ní hlásit, musí být přesně definovány. Jinak je nám ta statistika k ničemu. Je to takový horký vzduch, jak se občas říká. v podstatě dokonce někteří říkají i třeba to, že věřit lze jenom těm statistikám, které si člověk sám sfalšuje, že ano. Takže musíme mít společnou definici, jinak to nepůjde. Děkuji. Děkuji, pane Jare, a vzhledem k tomu a ještě Marian McGuinness, prosím. Uh, thank you, Chairman. A question... Děkuji, pane předsedo. Mě tady znepokojuje jedna věc, a to sice odstavec číslo čtyři, protože poněkud se mu nezdá, že to, co tady říká pan zpravodaj, a to sice případy, jestli v jednom státě považují za podvod, co v jiném členském státě kvalifikují jako v souladu s právem. Zajímalo by mě, máte některé, nějaké příklady této situace, protože já mám pocit, že to je v zásadě nemožné. Takže potřebovali bychom zprávu v podstatě jenom k tomuto odstavci, pokud by tomu skutečně tak bylo. Máte tedy některý příklad, o něž, který byste se s námi mohl podělit? Protože pokud k tomuto skutečně dochází, tak bychom potřebovali více informací. Není možné, aby v některém členském státě bylo něco považováno za podvod a v jiném, aby to bylo považováno za v souladu s právem. Děkuji. Děkuji, Mariat. To je skutečně velmi důležitá otázka. Následně Kapla Santos a Kinty, prosím. Děkuji mnohokrát. Já bych také chtěl nejprve poděkovat panu zpravodaji. Myslím, že tady vypíchl celou řadu velmi důležitých věcí. A také bych chtěl souhlasit s předchozím řečníkem s panem Jarem k té otázce statistik. Je pravda, že někdo skutečně definuje umění statistiky jako umění přesných lží. Takže neměli bychom se tady zabývat jenom statistickými analýzami. Nicméně, tato zpráva nám umožňuje pochopit, proč potřebujeme zjednodušení společné zemědělské politiky, protože čím více byrokracie zde máte, tím je těžší identifikovat určité nesrovnalosti, eh, tak abych chtěla navázat na celou řadu dalších kolegů, konkrétně i na poslední řečnici paní McGuinness. Jak je možné, že jsou tak velké rozdíly mezi jednotlivými členskými státy EU? Opravdu by mě zajímalo, eh, co řekne komise a také pan zpravodaj tady k této veliké rozdílnosti kritérií mezi jednotlivými členskými státy, co se týče identifikace, kontrol a trestání podvodů. Děkuji. Dále má slovo pan poslanec McKinter. Thank you, Mr. Chairman. Um, first of all... Děkuji, pane předsedo. V první řadě bych chtěla poděkovat panu zpravodaji Vojčechovskému za práci, kterou odvedl k tomuto tématu. Za druhé, považuji za velice důležité, abychom získali konzistentní obraz o situaci v celé Evropské unii. Podobně jako ostatní řečníci, já také hm, souhlasím s jeho definicí statistiky. Ve Spojeném království hovoříme o lžích, hrozných lžích a statistice. Takže musím říci, že hm, v podstatě ve všech zemích máme podobný náhled na tyto tři kategorie. Dále eh, v návaznosti na výbor Krym o organizovaném zločinu a praní špinavých peněz, tak já se domnívám, že my jako parlament nyní začínáme mnohem lépe chápat celou tu situaci v oblasti organizované trestné činnosti a podvodů v rámci EU. A Vzhledem k tomu, že společná zemědělská politika čerpá velkou část evropského rozpočtu, tak to je velmi důležitá oblast, na kterou se zaměřit. Stejně tak také podporuji názory předchozích řečníků, a to sice, že aby bylo monitorování jednotnější a jednodušší, musíme vůbec zajistit zjednodušení společné zemědělské politiky jako takové. Pravidla musí být jednodušší, tak aby bylo možné je jednotně plnit v rámci celé EU. Přitom ve skutečnosti e, je spíše tendence věci komplikovat, což vede mm, k určitému nesouladu mezi tím, jak různé země vykazují své statistiky. Jsem tedy velice ráda, že vidíme určité zjednodušení, které snad přivede, povede k lepšímu zjednodušení. Ještě jednou děkuji zpravodaji za jeho práci. Děkuji. Grazie, kolegy. Děkuji, děkuji všem kolegům a v této chvíli můžeme již dát slovo zástupcům komise. Mám zde zapsány pádežníky, jednak pan kolega van der Kaas generální ředitelství OLAF a Peter Bade z generálního ředitelství pro zemědělství. Kdo si vezme slovo jako první, prosím. Komisione. Komise. Komise máte slovo. Si consultano. Vidím, že tam probíhá konzultace. Prego. Uh, good afternoon. Thank you for... Dobré odpoledne. Děkuji za to, že jste mi dal slovo. V první řadě dovolte i nám poděkovat panu zpravodaji za odvedenou práci. Několik poznámek naší strany. Možná bych se nejprve měl představit. Já jsem Emma Van Eltz, odpovídám za Eh, návrh té zemědělské části statistických analýz zprávy. Zabývám se tedy oblastí analýz, zabývám se oblastí statistik, jak tady celá řada z vás zmínila, což jsou ty nejhorší lži. Statistika jako největší lež na světě, jestli to tak mohu říct. Dobrá. Takže já jsem také takový velký lhář. Dobrá, nyní ale abych zareagoval na to, co zde zaznělo. V první řadě my požadujeme, aby členské státy klasifikovaly nesrovnalosti. My to vnímáme následovně. Máme zde nesrovnalosti a v rámci skupiny schromažování nesrovnalostí máme pod kategorii podezření z podvodu, což jsou případy, kdy eh, vidíme, úmysl, skutečný úmysl spáchat nesrovnalost, čili nesrovnalost, která je spáchána úmyslně. Dále tam máme kategorii potvrzený podvod a potvrzený podvod to je, kdy máme definitivní rozhodnutí. Takže jsou tady tři kroky v rámci nesrovnalosti jinak. Zjištění nesrovnalosti, podezření z podvodu a potvrzen podvod. To znamená rozhodnutí soudu o tom, že skutečně k podvodu došlo. Projednávali jsme to s členskými státy na celé řadě schůzí, jednak jsou to schůze o vzájemné pomoci v oblasti zemědělských produktů, abych uvedl příklad témat, která se tam projednávají, třeba téma, které tady máte v pod bodem 4, kdy tady někdo požadoval konkrétní příklady, tak já bych vás chtěl ujistit, že během posledních e, schůzí 848 my tomu říkáme 848, to je takový náš kód pro tuto skupinu. Tak tam jsme toto téma také projednávali, tedy v některých, to, co je v některých státech považováno za podvod, jinde považováno za v souladu s právem. O co tady jde? V zásadě mm, příklad dotace v zemědělském sektoru a celý ten následný proces je založen na právu EU, což implikuje, že musíme dodržovat pravidla stanovená EU, takže všichni členské státy by měly uplatňovat stejnou legislativu, stejný právní základ pro eh, podávání zpráv o nesrovnalostech. Čili nemělo by docházet k tomu, že Eh, to, co v některém členském státě je považováno za v souladu s právem, v jiném členském státě je považováno za nesrovnalost. K tomu by nemělo docházet a my žádné příklady tohoto nemáme. Pokud by takové příklady se objevily, byl bych skutečně překvapen. Nicméně, někdy může dojít k tomu, že členské státy váhají označit určitou zjištěnou nesrovnalost za podvod, protože nechtějí narušit již probíhající vyšetřování. K tomu dojít může. Dále také by bylo vhodné zmínit, že statistická příloha je jenom velmi malou částí té práce, kterou my děláme. Není to veškerá naše práce, my toho děláme mnohem více. Dále ta zpráva se vypracovala během hodně krátké doby Lhůta pro členské státy pro nahlášení nesrovnalostí je 28. února a následně je potřeba vypracovat veškeré statistiky, takže my máme k dispozici jenom velmi omezený prostor pro to, abychom všechno zakomponovali do zprávy. To neznamená, že neprovádíme nějaké další analýzy, eh, určitě toho děláme hodně, ale to, co se dostane do zprávy, jsou jenom takové základní obrysy. Každopádně děláme toho ještě mnohem více a takže mm, ano, děláme tyto základní analýzy, ale ve zprávě se prostě neobjevují, nemohou se tam objevit veškeré ty produkty, které my vypracujeme. Možná by bylo rovněž vhodné zmínit, že eh, dopad respektive dopad těch dvou případů zmíněných v bodu 1. To se týká vyšetřování e, zahájených již v roce 2003 a vy mm, tady zmiňujete rok 2011, ale to bylo probíhající vyšetřování a členské státy nechtěly toto vyšetřování narušit. Kdybyste je oznámili v roce 2011, tak by to mělo veliké dopady na celková čísla. Čili to oznámení těch dvou velkých případů mm, je potřeba se na to dívat v komplexním měřítku. Další informace naleznete v té poznámce počerou. Jednak to bylo ve Francii, jednak to bylo v Nizozemí. E, tam došlo k oznámení takových případů v roce 2012, takže to znamená, že i v roce 2012 se tam promítnou tyto velké dopady. A nyní se obracím na kolegu, který možná k tomu něco ještě doplní. Nikola Clisson. Ano, eh, děkuji. Já jsem eh, Nikola Klison z DG pro zemědělství. Eh, my se zabýváme tím, že dohlížíme na to, aby členské státy správně vybraly prostředky, které byly nesprávně vyplaceny, vyplaceny podvodně a ověřujeme, aby národní orgány skutečně náležitě prováděly výběr těchto neprávem vyplacených prostředků. Pokud jde o výběr těchto prostředků u příjemců, tak jak zde bylo uvedeno, dochází ke zlepšení. SZP je ve sdíleném řízení, nicméně toto vybírání neprávem vyplacených prostředků závisí na národních systémech. Ale pro období 2014 až 2020 komise navrhla, že zajdeme ještě dále, že se především vyjasní určitá pravidla pro zpětný výběr neprávem vyplacených plateb, ale že se také propracuje to pravidlo 50-50, to znamená 50 prostředků, které členské státy nevyberou, jsou nyní hrazeny z rozpočtu členských států a my jsme se rozhodli, že toto pravidlo bude stoprocentní, to znamená, že členské státy ponesou veškeré náklady na ty neprávem vyplacené prostředky, které nebyly získány zpět, aby se tím chránil evropský rozpočet a na druhé straně, aby zde byla ještě větší pobídka pro národní orgány, aby zahájili a skutečně také dokončili ten proces vybírání neprávem vyplacených prostředků v rozumných lhůtách. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Děkuji za vystoupení zástupců OLAF a komise. Znovu dám slovo kolegovi Vojčechovskému a potom přistoupíme k následujícímu vodu na pořadu jednání. Prosím, Januši. Děkuji, pane předsedo. Děkuji všem kolegům za jejich vyjádření. Pokud jde o připravované stanovisko a otázku paní Guinness ohledně čtvrtého bodu, kde se hovoří o podezření, že zde mohou být různá kritéria posuzování nesrovnalostí, tak já zde vycházím z toho, co je obsaženo ve zprávě rozpočtového výboru. Tam se hovoří v tom bodě, který se týká zemědělství, tam zpravodaj rozpočtového výboru vyjadřuje znepokojení, protože je zde v určitých členských zemích, to znamená Francii, Německo, Španělsko, Francii a Velkou Británii malý počet těch nesrovnalostí, které byly nahlášeny komisi. A statistika svědčí o tom, že je zde něco pochybného, protože obecně ten počet nahlášených eh, případů je určitým způsobem přímo úměrný k rozloze té země, k počtu zemědělců. Takže to je tedy obsaženo v té zprávě rozpočtového výboru a já jsem na to reagoval, ale rozhodně jsem nepřipisoval žádnému členskému státu nic konkrétního. Říkám jen, že to může svědčit o tom, že ta kritéria nejsou jednotná. Ten diskus se to také potvrzuje a to, co jsme slyšeli od komise, také. Možná, pane předsedo, bychom měli věnovat eh, zvláštní bod této věci, zvláštní bod zasedání, abychom eh, se podívali na to, jakým způsobem se kvalifikují jednotlivé nesrovnalosti. Já mám zkušenost ze své země, z Polska. Nevím, eh, nakolik se to podobá zkušenosti z jiných zemí, ale já například jsem zjistil, že polské orgány jsou eh, velmi přísné, pokud jde o nahlašování těchto případů. To znamená, že v posledních čtyřech letech eh, pouze v jedné členské zemi v Polsku bylo nahlášeno 8 tisíc případů. 100 až 200 z nich eh, se prokázalo jako skutečné případy zneužití. Ve většině případů se ukázalo, že zemědělci prostě uh, udělali chybu v tom, že využili staré geodetické údaje a že satelitní mapy ukazovaly něco jiného, takže si to neodpovídalo a z toho důvodu měli zemědělci problém, který rozhodně sami nezavinili. Ale soudní aparát jim potom tedy dal pokoj, ale tedy ze strany agentury to byla, řekl bych, až přílišná horlivost. My máme tedy v Polsku tu zkušenost, že je tam až přílišná horlivost, pokud jde o posuzování těchto žádostí ze strany rolníků. Nevím, jakou máte zkušenost ve svých členských státech, nicméně Musíme se ujistit, že budeme skutečně stíhat a trestat ty skutečné podvodníky, kteří chtějí se obohatit, chtějí získat něco, co jim nepatří. A není naším cílem poškozovat ty, kteří z nějakých drobností nebo kvůli nějakým problémům, které sami nezavinili, udělali nějakou drobnou chybu. To je velký problém a myslím si, že bychom se při jiné příležitosti měli na tuto věc podívat. Myslím si, že toto stanovisko, které jsem připravil, může být takovým eh, startovacím můstkem k tomu, abychom se tím v budoucnosti zabývali. Mohou zde být tedy rozdíly, jak jsem říkal, ty statistiky nemusí svědčit o skutečnosti, jako tam také hovořili kolegové. Děkuji. Bene, grazie. Děkuji, děkuji pane místo předsedo Vojčechovský a nyní přistoupíme k bodu 7 na pořadu jednání. Změna směrnice o jakosti paliv a směrnice o využívání energie z obnovitelných zdrojů. Spravodajem nebo tady navrhovatelem je Béla Gladfelder. Následující bod eh, se tedy týká energie z obnovitelných zdrojů. Příslušným výborem je výbor Envy. Cílem současného návrhu je spustit přechod k biopalivům, které umožní snížení emisí skleníkových plynů. Tady hovoříme o biopalivech druhé generace. Cílem změny právního rámce je v oblasti dopravy pro rok 2020 stanovit limit 5 podílu energie, která bude produkována na základě biopaliv z obilovin a jiných eh, plodin. Tento návrh má dopad na existující investice v oblasti energetického průmyslu a využívání půdy. Dáme slovo panu Gladfeldorovi, který nám představí tento návrh. Bylo, prosím. Eh, eh, Děkuji. Jak si jistě velmi dobře pamatujete, před několika lety tento výbor a bývalý předseda, pan Neil Parrish, velmi výrazně podporovali tvorbu legislativy o biopalivech. Tehdy bylo byl te, byla tato iniciativa velmi jasná. Pan předseda často hovořil o tom, že nejde jenom o ochranu životního prostředí nebo snížení emisí skleníkových plynů, že jde také o stabilitu zemědělských trhů obecně. Protože, chodou okolností, ten balíček o biopalivech, než se vůbec na něm začalo pracovat, tak podstatě navazoval na přerušená, eh, přerušená opatření na trhu v Evropské unii a hovořilo se tehdy o tom, že eh, může nastat i velmi zásadní narušení trhu, které samozřejmě offsetujeme tím, že budeme produkovat biopaliva. Notno dodat, že když se tehdy rozhodovalo o produkci biopaliv, tak byla zmiňována, důrazně zmiňována otázka energetické bezpečnosti toho, aby Evropská unie byla nezávislá na globálních trzích s energetikou, aby byla schopna veškerou energii produkovat interně na svém území. Tehdy jsem byl vůči této iniciativě dosti skeptický, měl jsem své pochybnosti, nicméně Evropská komise byla velmi sugestivní a velmi přesvědčivě prezentovala své argumenty, proč se tato nařízení mají zavést. Nakonec jsem jejich argumenty přijal. Podpořil jsem provedení těchto opatření. Ale teď vidíme, že komise nejspíš eh, tak trochu ztratila, přišla o vlastní přesvědčení a tato nejistota se odráží i do toho nedávno podaného návrhu. Negativní dopady, které jsme viděli například v Maďarsku, kdy irský investor chtěl založit společnost na produkci biopaliv, přičemž dostal příslip od Evropské komise, že legislativa se nezmění, tak proto, že byl tento konkrétní návrh předložen, rozhodly se banky nedat mu úvěr a ten projekt nepodpořit, což je pro toho investora velká ztráta. A tato nejistota, zdá se, už e, panuje a bude panovat ještě dlouho. V roce 2017 proběhne další kolo přeskumu a komise bude v rámci aktů v přenesené pravomoci generovat daleko více legislativy, eh, která nejspíše bude dále eh, jak si rozmělňovat to nařízení o biopalivech. Je potřeba zohlednit, že produkce biopaliv v Evropě už má své výsledky. Došlo k významnému snížení závislosti Evropy na eh, krmivových plodinách, zejména bílkovinových. Eh, a hovoříme zhruba o nějakých eh, deseti procentech. Znamenalo by to v praxi například 12 tisíc hektarů produkce soji. Mohli bychom tak závislost Evropy na importu bílkovinových plodin dále snížit. Zároveň eh, tento sektor představuje nová pracovní místa a nové technologie. Dochází k neustálému pokroku, který je do budoucna velmi slibný pro tu takzvanou druhou generaci biopaliv. Já se trošku obávám, že ta inherentní nejistota tohoto návrhu legislativy celý tento pokrok ohrozí. Návrh, který je před námi, je založen na spekulaci a spekulativních předpokladech. Zejména pokud se týká eh, té eh, změny eh, změny využívání zemědělské půdy. Argumenty v této oblasti by vůbec nebyly na mezinárodním poli obhajitelné. Dokonce i v Evropské unii o nich panují velmi významné pochybnosti. Mezinárodní normy, mezinárodně akceptované normy v podstatě neexistují. Takže takováto, komer- takováto obchodně restriktivní opatření jsou opravdu na velmi vratkých nohách. Proto mi ten návrh dělá starosti. Kromě toho pokud jde o vývoj eh, biopaliv druhé generace, máme zde mnoho pozitivních očekávání, která se však nebudou moci naplnit. FAO, Organizace pro potraviny OSN, vydala vlastní studii, ve které uvádí prognózu, podle které už v tomto desetiletí eh, budou biopaliva druhé generace realitou. Je potřeba však proto zangažovat všechny aktéry na mezinárodním poli. I, pře, i, i, i pakliže by se biopaliva druhé generace staly skutečností v tomto desetiletí, budou velmi nákladné. A pakliže si vezmeme ten mm, až čtyřnásobný multiplikátor, který uh, Eh, pro biopaliva druhé generace máme, pak bychom ten desetiprocentní cíl zkrátka nesplnili. Suroviny používané pro tuto generaci biopaliv jsou v podstatě suroviny, které eh, podstatě můžeme velmi lehce zužitkovat už dnes, například hnůj a produkce bioplynu z něj. To je technologie, kterou už máme a využíváme ji. Lze ji využívat například e, e, pro účely vytápění. Jakékoliv jiné využívání hnoje by z energetického hlediska bylo daleko méně účinné. Konec konců i z hlediska návratnosti investovaného kapitálu. Můžeme samozřejmě mluvit o nějakých vedlejších produktech zemědělství, dejme tomu slámě nebo podobných organických materiálech. To jsou také věci, které lze využívat na vytápění. E, I já mám doma kotel na biopaliva a efektivita dřevěné štěpky při vytápění je 95%. A pakliže by se takové, takovýto materiál využil na výrobu dalších biopaliv, byla by celková účinnost této produkce mnohem, mnohem nižší. Takže jsou zde velmi vážné otázky účinnosti. Zároveň by se samozřejmě zvýšily ceny. Takže zkrátka, buď by to zaplatil spotřebitel nebo daňový poplatník. Což musíme zohlednit. Nesmíme také zapomínat, že v různých regionech Evropy eh, z energetického hlediska je určitý nedostatek biomasy, protože v souladu se směrnicemi o obnovitelných energiích členské státy přednesly své akční plány a tyto národní akční plány říkají, že do roku 2020 bude 50 obnovitelné energie pocházet v Evropské unii právě z biomasy. Ovšem na to té biomasy máme málo. Bylo by potřeba navýšit užívání biomasy o dalších 50%, už jenom na to, abychom dosáhli toho cíle 20% na evropské úrovni. A když si zvážíme, že z toho stejného objemu materiálu budeme vlastně využívat energii daleko méně efektivněji, hovoříme-li tady o biopalivech druhé generace, pak už nám ta biomasa nemůže ani náhodou stačit, protože máme tak málo času a za pár let zkrátka a dobře vám les nevyroste. Třeba být velmi opatrní při jakékoliv další regulaci tohoto sektoru. Tento sektor dosáhl významného pokroku za uplynulá léta a důležitou součástí úspěchu tohoto sektoru je právě jeho stabilita. Je to důležitá hodnota, kterou je potřeba zachovat. Je potřeba pamatovat na e, energetickou bezpečnost, je potřeba pamatovat na nezávislost na dovážených bílkovinových plodinách a je potřeba jednat vždy a jedině pouze na základě solidních důkazů, pakliže tuto strategii chceme přepracovávat. A tím mám na mysli tedy důkazy mezinárodně přijatelné. Biomasu je potřeba využívat účinně, efektivně. Já osobně chci obnovitelné energie podporovat. Jsem konec konců předsedou Maďarské asociace pro obnovitelné energie a je mi velkou ctí eh, takovou funkci zastávat. Eh, jezdím elektrickým autem, doma mám solární eh, kolektor, A myslím si, že oblast, kde bychom skutečně mohli výrazně postoupit, je oblast elektromobilů, co se netýká zemědělství, ale chtěl jsem to zmínit. Bene, grazie, grazie al nostro. Dobře, děkuji mnohokrát, děkuji panu zpravodaji Gladfeldrovi, zahajuji rozpravu, přihlásili se dva řečníci, nejprve pan Kalinovský a poté paní Klas. Prosím, máte slovo. Děkuji bardzo, pane převodničonci. Děkuji, pane předsedo. Musím vyjádřit názor, že vstup v platnost návrhu Evropské komise bude mít velmi negativní dopad nejen na výrobce biokomponentů, ale na celý produkční řetězec počínaje zemědělským odvětvím. To, co Evropská komise navrhuje, to znamená, že by se přepsalo ještě další omezení emisí v souvislosti s úbytky lesa v Jižní Americe nebo v Asii, tak to nejen neomezuje ty změny tam, kde se odehrávají, ale má to také dopad už na tak obtížnou konkurenční pozici evropského zemědělství. Pokud jde o produkci řepky, v Evropské unii, tak eh, tam musím říci, že řepka už nemůže čelit konkurenci soji. Evropská komise v rámci svých eh, navrhovaných změn omezuje produkci řepky a následkem bude dovoz eh, soji do Evropské unie. Je třeba také připomenout, že produkce řepky v Evropské unii nahradila produkci cukrové řepy, která byla také omezena kvůli předpisům. Pozorujeme zde návr, návrat k tomu, že už se nebude stimulovat zemědělství. Otázka, nebo tedy sektor biopaliv eh, v Evropské unii teď představuje 100 tisíc pracovních míst. Od roku 2009 biopalivové odvětví zainvestovalo 14 miliard eur. Ty investice jsou v oblasti splácení dlouhotermínových nebo dlouhodobých eh, půjček eh, a jejich splácení bude probíhat ještě spoustu let. Má to minimální dopad na globální obchodování s biopalivy a žádným způsobem to neomezuje jejich eh, výrobu v Jižní Americe nebo v Ázii. Považuji návrh Evropské komise za předčasný nebo nepotřebný, protože kdybychom měli takovouto hlubokou změnu provést, to vyžadovalo by to mnoho, mnohem dlouhodobější změny. Děkuji. Grazie, onorevole Kalinovský. Děkuji panu poslanci Kalinovskému, dále paní Klas a následně Brita Nemes. Děkuji. Komise zkrátka navrhla změnu směru. Proto si myslím, protože je to vážná věc, se tím návrhem musíme všichni zabývat. Samozřejmě hlavní cíl zemědělství je produkovat potraviny, produkovat kvalitní a zdravé potraviny, od toho tu jsme. Ovšem eh, už více než deset let se s velkým nasazením eh, angažujeme i v oblasti energetického mixu. Říkáme, že zemědělství může produkovat také energii, paliva, to konec konců dělalo zemědělství vždy, konec konců měli jsme eh, tažná zvířata, takže konec konců zhruba třetina eh, veškeré produkce šla na krmiva, ať už pro zvířata, která tahaly pluhy nebo vozy. Takže teď jsme se shodli na těch 10%. Pakliže samozřejmě zemědělství má trh, tak produkuje. Produkce je dobrá, eh, našli se investoři, kteří investovali. A teď najednou tu máme zase tento odklon od produkce, eh, od produkce palivových, palivových plodin, je tu mnoho otazníků, a v podstatě už jsme zase u té diskuse, zda má jít zemědělská produkce do nádrže auta, anebo na talíř lidem. A to je, myslím, zásadní otázka, na kterou se musíme ptát, protože obojí mít nelze. To, co zde navrhuje komise, není nic jiného než redukování produkce biopaliv. A komise to dělá velmi chytře. Ona neříká, seškrtáme těch 10% o 4 nebo 5%, ne. Říká, že to rozdělíme na dvakrát 5%. Jednak to bude ta první generace a jednak eh, biopaliva druhé generace, to znamená eh, biopaliva hlavně z odpadu. A tu budeme počítat čtyřikrát, to znamená, ta bude mít čtyřnásobnou hodnotu a když to spočítáme kolem a kolem, tak se dostaneme na nějakých 6,25%, které nám ale plní hranici 10%, což je trošku vyšší matematika, upřímně řečeno, ale v reálu je ta biopalivová produkce 6,25%. Eh, takže ten návrh před námi eh, opět jde cestou omezení produkce biopaliv a je otázka, jak se k němu postavíme. Jednak je tady tedy ten výpočet a jednak eh, pak by, pa, eh, jednak je tu navržený změr, navržený změr faktoru ILOC, to znamená nepřímého užívání zemědělské půdy, kdy v podstatě eh, pakliže bychom plastovali, pěstovali energetické plodiny, pak bychom tím způsobili to, že někde jinde ve světě se bude pěstovat něco jiného a tím pádem utrpí klima. Takže v rámci tohoto nepřímého užívání půdy se zavádějí různé faktory, které opět vyvolávají více otazníků, než přinášejí odpovědi. Já si myslím, že nejsou příliš promyslené, promyšlené od začátku do konce. Eh, vůbec vlastně neuvádějí, jakým způsobem se budou používat ve výpočtech. Komise říká, že se zatím budou podávat pouze zprávy, nebude se nic počítat a počítat se bude až od roku 2020. Ovšem všichni vědí, že vše, co tady uděláme, nějakým způsobem do těch výpočetních rovnic vstoupí a proto je potřeba eh, velmi pečlivě zohlednit a probrat, jakým způsobem tyto faktory nepřímého, využi- nepřímého využívání půdy budeme do našich e, diskusí zapracovávat. Chybí mi tu zcela objektivní zhodnocení informace. Pakliže eh, zemědělství investuje do biopaliv nebo pěstuje biopaliva, tak v podstatě eh, to má ten dobrý výsledek v podobě tedy té plodiny, která se používá na generování eh, energie a pak to má negativní výsledek, že je tam spousta odpadů a pak se řekne, že v podstatě ne, ne, ne, to je, to je, vlastně, to je vlastně použitelné taky na energie. Případně zde máme eh, mnoho eh, těch eh, bílkovinových plodin, které se používají na krmiva. Samozřejmě pak je další otázka, zda si máme ty bílkovinové plodiny pěstovat sami, nebo zda je máme dovážet. Já bych byla pro, abychom si je pěstovali sami. Kolega Gladfelder už vlastně hovořil o tom, co to vlastně je odpad. Samozřejmě Eh, odpad může být eh, hnůj, odpad může být sláma, ale pro mě třeba sláma vůbec odpad není, eh, protože se to dá použít buď na zateplení nebo na hnojení polí, může se to zaorat do půdy a tak dále. A musíme se tím pádem ptát, co je efektivnější. Zda tu slámu nechat ležet a zaorat ji, nebo zda ji máme spalovat, nebo zda ji máme lisovat do desek a Eh, zateplovací domy, a nebo ještě úplně čo, něco jiného. V podstatě se tím dostáváme do situace, kdy ta sláma má větší hodnotu než to zrní, eh, které se pak z klasu vymlacuje. Samozřejmě všichni víme, že odpad se produkuje, produkuje eh, ve velkých množstvích. Ovšem to vidíme třeba i v ropném průmyslu, to, co se původně bralo jako odpad, vidíme, že se dnes za odpad vůbec neprodukuje, ne, nepovažuje. E, musíme se tady pečlivě zaměřit na to, jakým způsobem vlastně vůbec hodnotíme to měřítko odpadovosti, což zde rovněž není vyřešeno. Takže, jak říkám, já mám v tom dokumentu více otazníků než odpovědí. My jako výbor pro zemědělství se musíme zasadit o zemědělskou produkci, zasadit se o udržitelnost zemědělské produkce a když už zhodnotíme, máme zhodnotit ty faktory nepřímého užívání půdy, pak je musíme zvažovat samozřejmě i v případě produkce třetích zemí. A je otázka, zda to vůbec můžeme dělat, zda můžeme eh, v podstatě počítat podle vlastních měřítek to, jak se hospodaří v jiných, v jiných částech světa. Jsou organizace, které říkají, že to, co dělá Evropa se svým zemědělstvím, eh, tak kdyby se to samé dělalo na světovém měřítku, pak by malí zemědělci v Africe nebo v Jižní Americe vůbec neměli šanci a ve finále by neprodukovali vůbec nic. Takže je zde celá řada věcí, které si musíme ještě promyslet. Myslím si, že je pravý čas a myslím si, že už jsme postupili tak daleko v oblasti obnovitelných energií, abychom mohli začít skutečně něco redukovat a musíme se ptát, zda to vlastně chceme. To říkal také kolega Gladfelder. Zda chceme třeba inovaci. Pokud teď začneme redukovat, minimalizovat, tak zároveň zastavujeme. Zastavujeme, in, eh, zastavujeme inovace. Ale ty musí mít také svůj prostor. Nejde po zahájení závodu si začít měnit koně. To zkrátka nejde je potřeba věci spíše zjednodušovat a lépe s nimi hospodařit. Děkuji. Grazie, onorevole Klas. Brita Reimers. Děkuji, paní poslankyně Klas. Slovo má Brita Reimers a následně Martin Osborn. Děkuji, děkuji. Eh, hovoříme-li o těch kritériích nepřímého využívání půdy, pakliže je chceme aplikovat na import eh, biopaliv ze zahraničí, tak se chci zeptat, zda skutečně to vůbec aplikovat lze, protože eh, z evropského hlediska je vůbec ten eh, trh, jak vypadá ten trh v Jižní, Severní Americe nebo v Ázii? Já bych řekla, že jsou mnohem větší, že v podstatě my už nemáme vůbec žádný vliv na cokoliv. Myslíte si, že my jako Evropa můžeme něco ovlivnit? Já o tom upřímně dosti pochybuji. Za další, Eh, ta kritéria nepřímého užívání půdy, myslím, nejsou jasně podložena vědci. Jsou vědci, kteří jsou pro, ale jsou vědci, kteří jsou zásadně proti. Jsou lidé, kteří říkají přímo, tato kritéria vůbec nefungují. Takže si nejsem vůbec jistá, jestli se tento návrh na základě těchto kritérií vůbec může udržet v sedle. Eh, za další se chci zeptat, jak to bude vypadat s tím čtyřnásobným výpočtem. Eh, eh, když se podíváme na ty různé způsoby využívání slámy, které komise vyjmenujává, to znamená krmivo, eh, krmivo, stélka, izolační materiál v budovách, to se taky slýchá velmi často, chceme slámu, samozřejmě teď jako energetický zdroj a chceme samozřejmě také eh, slámu jako hračky pro zvířata, třeba pro prasata eh, což je v dosti, dosti nákladný, respektive náročný sektor, protože eh, toho spotřebují strašné množství. Takže to si říkám, že třeba ukazuje na to, že vůbec v komisi nedochází ke komunikaci, protože tolik slámy vůbec v Evropě nemáme. Chceme-li, eh, učinit, eh, chceme-li být i za dobře se zemědělci, s environmentalisty, s ekology, s energetiky, eh, to zkrátka nepůjde pakliže se, pakliže se spolehneme jenom na jeden produkt. Je to taková trošku kvadratura kruhu, která ve finále nebude vůbec fungovat. Ehm, myslím si, že se až příliš spoléhá na nové vědecké poznatky a spolehá se na to, že zemědělství zachrání celou Evropu. Což ale e, ten případ být nemůže, pakliže nemáme vůbec vyřešeny základní právní otázky a spory. Například začátek bioenergií, biopaliv, hodně se do toho investovalo, všichni to prosazovali a najednou se podmínky hry změní tak dramatickým způsobem, že se celý tento sektor zhroutí. To přece vůbec není udržitelná politika na straně Evropy. Ale je to otázka, která logicky vystává. Další věc, která by mě zajímala. Například řepka, její pěstování. Tu chceme na olej, na biopaliva. Ano, chceme to na olej do, do, do, do potravin. E, je to olej třeba, já nevím, na smažení a tak dále. A zároveň se jedná o bílkovinovou plodinu, a v podstatě v posledních dvou letech se neděje v Evropě nic jiného, než že se dává víc a víc právě na bílkovinové eh, produkty. A teď se zase hovoří o kritériích nepřímého využívání půdy, o dovozu bílkovinových plodin a já nevím, co vlastně chceme. Chceme, aby řepka byla dražší, aby bílkovinové plodiny byly strašně drahé, protože se produkují v Evropě, aby sláma byla strašně drahá, protože je jí málo a je potřeba na spoustu různých věcí. Opět, to je takové to přetáčení toho kola, které vůbec není koncepční, vůbec se nedá obhájit. Já bych ráda, aby mi někdo konečně vysvětlil, co je na tom sociálně a ekologicky za to udržitelného. Děkuji vám. E Děkuji, teď pan Martin Heusling a pak paní Elizabeth Köstinger. Děkuji vám. Kolegové, kolegyně, slyšíme mnoho argumentů. Například ty olejové plodiny, bílkovinové plodiny a další. Já musím v zásadě říci, že v zásadě tu ten, tu změnu názoru komise chápu, protože realisticky těch biopalivových plodin nemůžeme pěstovat více než nějakých 5%. To, víc to zkrátka nepůjde. Například v Německu jsme za podpory vlastně všech politických stran schválili eh, budoucnost bez, posilních, bez fosilních paliv a e, s přírodními surovinami. A velmi rychle jsme si uvědomili, že to tak nepůjde. My máme nějakých 18% na energetické plodiny a je to skutečně limitní hodnota i u řepky. Víc to zkrátka nepůjde. To je, myslím, potřeba si konečně uvědomit. Mně by e, bylo, udělalo radost, kdyby komise řekla něco ve smyslu, že chceme ne 10% eh, eh, plodin na obnovitelné energie, ale že chceme eh, o 10% snížit emise. To bych chápal jako politický cíl, za kterým se můžeme všichni srotit a podpořit ho. Mnoho předřečníků a předřečnic argumentují těmi bílkovinami. To je svým způsobem správně, že se o tom mluví. Ovšem, nějakou olejovou plodinu najednou označit za bílkovinovou je špatně, protože řepka je olejová plodina. Není to ani luštěnina, ani bílkovinová, ani nic jiného. Eh, když budeme mít více než 30% řepky v osevních postupech, tak budeme mít problémy a to také všichni vědí. Takže ani tu řepku nelze protahovat eh, do nekonečna. Myslím si, že se všichni shodneme na tom, že e, ta paliva druhé generace, která komise propaguje, nejsou realistickou věcí. Není realistické, abychom to vyráběli ze slámy nebo ze e, dřevní štěpky. To zkrátka nepůjde. V Německu například můžete navštívit dvě různé továrny, stály spoustu peněz, kde se tyto technologie používají, ale vidíme tam jasně i tam, že to prostě nefunguje. Do budoucna můžeme jako palivo používat, dejme tomu, olej. To ano. To by šlo třeba jak v oblasti zemědělství, tak eh, v dopravě. Ta dodatečná, eh, ta, ta, ta eh, různá kritéria uživatelů těchto, těchto paliv jasně ukazují, že ehm, zkrátka stávající systémy využívání technoenergií nefungují, a je potřeba se změnit. Je potřeba hovořit o efektivitě, o účinnosti. Nejde pouze o procenta, jde skutečně o účinnost energie. Hovoří se tady o bioplynu. To je například velmi efektivní způsob zpracování zemědělského odpadu, ale chtěl bych ještě jednou zdůraznit, že realisticky hovoříme o pěstování eh, omezeného penza plodin. Musí být nějaký osevní postup. Nemáme nekonečně půdy. To je důležitý faktor. Je potřeba hovořit o těch hodnotách, které máme na stole před sebou. Do značné míry jsou správné, ale do značné míry jsou taky naprosto špatně. Dejme tomu eh, řepka versus pěstování cukrové třtiny v Jižní Americe. Tam jsme na tom skutečně velmi, velmi špatně ačkoliv, ačkoliv eh, vytěžitelnost, energetická vytěžitelnost řepky je vyšší než vytěžitelnost eh, cukrové, eh, cukrové třtiny. Takže ta diskuse svým způsobem je naprosto na místě, ačkoliv ji nemáme dostatečně podloženou daty. Je potřeba nevylít s vaničkou i dítě a přemýšlet o tom, jak můžeme faktory nepřímého využívání zemědělské půdy ještě zlepšit. Děkuji vám za pozornost. Grazie Martin, Elizabeth e poi... Děkuji Martin, Elizabeth a poté Jan. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji Belu Gladfeldovi eh, za velmi dobře připravené stanovisko na důležité téma. Dovolte mi se vyjádřit k tomu, eh, co eh, říkal Martin Heusling. To se vždycky rozbuší srdce všem ekologům. My se v Rakousku snažíme i o ekologickou produkci masa a tento vedlejší efekt, o kterém se tady hovoří, eh, podle mého názoru není eh, opomenutelný, protože eh, důležité faktory jsou různé druhy krmiv, genetika a tak dále. To jsou všechno faktory, které nám do toho vstupují. Pan eh, Martin Heusling byl zpravodajem k strategii pro bílkovinové plodiny, o které jsme hlasovali v, loňském roce a všichni víme, jak závislá je Evropa na dovozu bílkovin a já si myslím, že to nemůžeme znevažovat. Hovořeno bylo už o mnohem. Eh, já bych ráda zmínila ještě ochranu investic. Eh, v Rakousku se velmi výrazně snažíme o to, aby investice do biopaliv probíhaly a pokračovaly je tím pádem potřeba zajistit i jistotu těchto investic. Momentálně už jsme nad hranicí 5% a e, s ohledem také na e, celkovou situaci na trhu to může znamenat svým způsobem i narušení fungování trhu. Je proto potřeba zasadit se o technologicky neutrální formulaci Myslím si, že v této oblasti lze stávající stanovisko ještě vylepšit. A ještě mi dovolte pár slov k těm faktorům nepřímého využívání půdy. Osobně považuji za problematické, že tato data nejsou založena na empirických modelech. Zatímco Evropský parlament i komise je známá, je známý, jsou známí tím, že pro každé řešení najdou svůj problém, Myslím si, že je potřeba dát si pozor na to, a hovořila o tom už Krista Klas, aby dopady toho, co uděláme teď na novo, nebyly daleko horší než všechno to, co jsme doposud udělali. A hlavně, abychom se zaměřili na to, zda se jim nemůžeme náhodou vyhnout. E, tyto faktory nepřímého užívání půdy, myslím, je potřeba srovnat s podobnými faktory pro fosilní paliva. Nesmí dojít k tomu, že by eh, tyto, tyto eh, energetické plodiny eh, začaly, začaly vyvíjet konkurenční tlak na fosilní paliva. To si myslím, že by bylo také špatně. Myslím si, že je potřeba mít na paměti ten druhý krok tohoto procesu, kdy musíme začít porovnávat data a nejednat pouze jednostraně um, ehm, podléhat tlaku nevládních organizací nebo kohokoliv jiného a zcela opustit ten původní směr, kterým jsme se ubírali. Děkuji. Jár, Petr, prego. Petr Jár, děkuji. Já si myslím, že je potřeba být k sobě upřímní. Z hlediska politicko-zemědělského si myslím, musíme uvědomit, že i my jsme podpořili podpořili energetické plodiny, abychom stabilizovali trh s potravinami, ceny se nám stabilizovaly a stoupají a najednou ten efekt zase chceme, chceme jaksi zmenšovat. Podíváme-li se však na statistiku, vidíme, že podíl na přímých platbách se nám stabilně redukuje, což je dobrá věc. Pokud jde o eh, energetické, eh, o energetické plodiny, vidíme zde i zvyšující se efektivitu, například v oblasti řepky, eh, efektivitu zpracování mám na mysli. Ochrana investic. To vůbec není jednoduchá věc. Kolega Heusling říkal něco, s čím souhlasím. V podstatě se momentálně nadhodnocuje ten potenciálně energetický zisk z biopaliv druhé generace. Zatím je ten celý systém v podstatě fiaskem, eh, pokud jde o získávání energií. Eh, získávání energie z, z, té, z těch biopaliv druhé, druhé, eh, druhé generace. A zapomíná se třeba na to, že sláma vůbec není odpad v zemědělství. Sláma je velmi důležitý produkt, který musí eh, být naopak znovu zapojován do toho, do toho cyklu zemědělského, protože když, ho z něj, kdy, když slámu z toho cyklu vyjmeme, má to dosti značné dopady. Faktory nepřímého užívání půdy o těch lze diskutovat v podstatě do nekonečna, ale je potřeba podívat se hlavně na argumenty, které zde máme. Situace musí být spravedlivá pro všechny samozřejmě a je potřeba chránit se před podvody. A já si myslím, že právě toto nadhodnocování odpadů když, ho nadho- když odpad nadhodnotíme, tak to je přesně ten čtyřnásobný faktor, který zde teď máme, který nikdo nechápe, že v podstatě se vyplatí produkovat odpad. Když produkujeme bio, biopaliva eh, tradičně, tak to je v podstatě špatná situace, ale když si předefinujeme biopaliva jako bioodpad, tak se nám najednou začne dařit strašně dobře. A to si myslím, že není správné. Já si myslím, že pakliže bychom chtěli eh, tímto způsobem postupovat, možná bychom měli zavést systém certifikace odpadů, zda se jedná o kvalitní odpad nebo nekvalitní. Když už chceme politicky s něčím začít eh, šachovat, je potřeba dát si pozor na to, abychom eh, v procesu té, té změny nepřišli o důvěru. a myslím si, že bychom minimálně měli zajistit, aby se v důsledku nových opatření celková situace nezhoršila. Děkuji kolegové, nyní bych dal slovo komisi. Zástupci komise je doktor Van Steen z Generálního ředitelství pro energetiku a potom dám slovo zpravodaji. Prosím. Mr. Chairman, and good afternoon to all. Děkuji, pane předsedo. Dobré odpoledne všem. Myslím si, že debata dnes odpoledne ukazuje, o jak složitou otázku se tady snažíme, to je jasné. Možná bych měl jednu věc ujasnit hned od začátku, a sice komise i nadále věří, že udržitelná biopaliva mohou vytvořit pracovní místa, mohou poskytnout udržitelnou energii pro dopravní sektor a mohou také zlepšit zdraví. Takže to jsou všechny důležité, to jsou všechny důležité kvality biopaliv a ty musíme zachovat. Nicméně něco se změnilo a Několik poslanců o tom hovořilo dnes odpoledne, že komise změnila své směřování, pokud jde o biopaliva. Změnilo se to, že komise dnes ví více než jsme věděli v roce 2008 nebo 2009, když jsme jednali o této směrnici. Věděli jsme, že ty nepřímé dopady mohou být poměrně velké a víme, že jsou specificky navázány na určitá biopaliva, například biopaliva první generace která jsou založena na plodinách eh, využívaných v potravinářském průmyslu. My si myslíme, že biopaliva obecně by jinak ztratila na věrohodnosti v očích evropských občanů a pokud by se to stalo, tak si myslím, že biopaliva eh, by na tom byla velmi špatně. Myslíme si, nebo tedy komise navrhla správnou odpověď eh, na ty výzvy, který dnes biopaliva čelí. Snažíme se vyslat významný signál směrem k zemědělcům, průmyslu a tvůrcům technologií v tom smyslu, že biopaliva budoucnosti jsou jiná než biopaliva, která známe dnes. Využívají surovin, která nemají za následek nepřímou změnu využívání půdy, jako je tomu u biopaliv první generace. Ten návrh, který jsme předložili, se projednává už poměrně dlouho a to také odráží fakt, že je to velmi složitá otázka. Ale myslíme si, že je zde zajištěna velmi přísná rovnováha mezi různými hledisky a zájmy v oblasti biopaliv. Jak to uvedlo několik poslanců dnes odpoledne, Nepřímá změna využívání půdy nemůže být pozorována nebo měřena. Je to věc, která se dá pouze modelovat prostřednictvím ekonomických modelů. A to vyvolává určité pochybnosti, pokud jde o věrohodnost vědeckých údajů. Nicméně využíváme posledních vědeckých poznatků, které jsou v této době k dispozici. Chci ještě stručně říci, co komise vlastně navrhuje. Navrhujeme omezení pobídek pro biopaliva první generace. Nechceme omezit ani produkci, ani spotřebu těchto biopaliv. Pouze ty pobídky chceme omezit, kolik biopaliv první generace je možno použít při vypočítávání toho desetiprocentního cíle pro používání energie z obnovitelných zdrojů. Potom zavádíme nové pobídky, pokud jde o takzvaná pokročilá biopaliva. A tam bychom samozřejmě měli diskutovat o tom, co do této kategorie bude spadat. Komise předložila svůj návrh na základě toho, co průmysl jako takový předložil, s čím přišel, pokud jde o odpady, zbytky a tak dále. Snažili jsme se předložit návrh, eh, který ochrání investice, které už byly provedeny, protože zde několikrát dnes odpoledne jasně zaznělo, že průmysl a zemědělci a tak dále samozřejmě vycházel z politiky, na které jsme se dohodli na evropské úrovni nepříliš, před nepříliš dlouhou dobou. A tyto investice by měly být ochráněny. Nemůžeme teď říci, že jsou to ztracené investice, nicméně znovu musíme říci, že současná úroveň generace, biopaliv první generace by měla být omezena na 5% a potom už bychom měli používat ta pokročilá biopaliva, pokud jde o další navyšování biopaliv, používání biopaliv. A potom chceme zavést také faktory pro nepřímé využívání půdy. My jsme zavedli faktory, které podle mě jsou eh, v souladu s vědeckými poznatky, v tom smyslu, že nepoužíváme pro regulační účely, ale spíše pro účely výkaznictví, abychom zajistili větší transparentnost v této oblasti, abychom skutečně věděli, jaké jsou skutečné a odhadované dopady biopaliv, pokud je o emise a tak podobně. Takže to je v podstatě ten základ návrhu komise. Myslíme si, že je to vyvážený balíček a velmi se těšíme na práci s tímto výborem a dalšími parlamentními výbory a budeme se snažit najít tu pravou odpověď. Jsme si vědomi toho, že je to citlivá otázka a že je zde spousta zájmů, které musíme vzájemně vyvážit, ale myslíme si, že na základě našeho návrhu je možné dospět k takovémuto vyváženému řešení. A budeme velmi úzce spolupracovat s panem Gladfelderem i dalšími členy tohoto výboru, abychom toho dosáhli. Děkuji. Děkuji komise. A teď má slovo na závěr kolega Gladfelder. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já to vezmu velice stručně. Chtěl bych poděkovat všem řečníkům, kteří zde vystoupili za jejich příspěvky a za jejich otevřenost. přeznesli zde velmi eh, přesně a příhodně své názory. Já jim za to velice děkuji a určitě tyto názory vezmu v potaz, když budu pracovat na návrhu své zprávy a pokusím se ze všech sil spolupracovat a koordinovat svou práci s ostatními kolegy. mohu konstatovat, že metody výpočtu pro nepřímné využívání půdy e, jsou spolehlivé. Čili mám za to, že asi zde panuje souhlas v tom, že to není spolehlivé. Nicméně, jestliže do budoucna se ukáže, respekt, že veškerá opatření by měla být stavěna na těchto výpočtech, je potřeba, aby takováto opatření byla projednána v rámci mezinárodního obchodu. A jestliže my budeme mít pochopnosti o těchto výho- výpočtech, tak takovéto nepřesné výpočty jako základ obchodních opatření by vedly k neúspěchu. Jestliže tyto výpočty není možné použít v mezinárodním obchodě, je zřejmé, že nemá smysl tímto experimentovat ani v Evropské unii, čili takovýto scénář bychom asi do budoucna měli vyloučit. To znamená stavět na těchto nespolehlivých výpočtech. Co se týče eh, řepky a olejnin obecně, tak toto nejsou bílkovino, bílkovinné plodiny, Nicméně ve zbytcích těchto plodin je stále obsaženo velké množství bílkovin a to samé se týká třeba pšenice. 23-24 pšenice jsou bílkoviny ve chvíli, kdy dojde tedy k extrakci škrobu. Toto je již něco, co my jsme dělali na univerzitě. Takový pokus, kdy jsme tedy odstraňovali škrob ze zrn a to, co tam zbylo, byl, byla bílkovina. A takto právě jsme stanovovali kvalitu moučky z pšenice. A veškerá tato semena mají vysoký obsah bílkovin, mohou být tedy efektivně využívána jako krmiva. Co se týče e, zajištění a zabezpečení energie, možná to není téma pro tento výbor, ale nesmíme zapomínat, že v Evropě je přebytek ropy a ta je prodávána za nízké ceny na celosvětové trhy a přitom je tady nedostatek nafty. Tudíž produkce bionafty by byla přínosná. Takže čistě z energetického pohledu můžeme zabránit této zranitelnosti jestliže budeme klást důraz na produkci bionafty ve srovnání s biolihem. Já skutečně si vážím práce Evropské komise v této oblasti k tomuto tématu, ale domnívám se, že vždy, když je učiněno nějaké rozhodnutí, je potřeba Eh, v určité chvíli ho opět revidovat. A my se teď na to musíme podívat až s výhledem do roku 2020, protože to je jakési konečné datum, konečný termín, tedy podle mne při nadcházející datum, termín toho dalšího přeskumu by měl být právě rok 2020. Eh, dále bych chtěl zmínit další důležitou věc. Komise říká, že tento návrh je dobře vyvážený, že byly vzaty v potaz veškeré aspekty ale před nějakými šesti až sedmi lety komise říkala to samé. Říkala, že byly zohledněny všechna taková témata, jako jsou emise CO2, eh, zajištění energetických dodávek a podobně. Já již v té době jsem byl poměrně skeptický, ale komise úplně smetla ze stolu jakékoliv nesouhlasné argumenty se stejnou vehemencí, s níž obhajuje své stanovisko i nyní. Čili já doufám, že bude možné zajistit stabilitu. Protože jestliže nemůžeme zajistit stabilitu pro investory, tak se nám nepodaří přimět investory k tomu, aby investovali do biopaliv druhé generace. Tady si opravdu zahráváme s naší důvěryhodností a je potřeba si uvědomit, že investoři nebudou ochotní riskovat a investovat do této oblasti. Děkuji. Děkuji, kolegové. Já vám děkuji za vaše vystoupení, takže věřím, že tímto můžeme ukončit tento bod na pořadu jednání a zbývá nám tady poslední bod a to je vystoupení komise k situaci týkající se dovozu citrusových plodů pocházejících z Číny. Vážení kolegové, jak víte, 22. března 2012 Evropský soudní dvůr zneplatnil nařízení 1355 lomeno 2008, které stanoví antidumpingová slá a e, které se také týká vybírání provizorní, přechodných cel vztahovaných na dovoz některých zpracovaných či konzervovaných e, citrusových plodů, zejména mandarinek, pocházející z Čínské republiky. E, komise si má v úmyslu zveřejnit nařízení provádějící soudní rozhodnutí před koncem února. Čili v tomto kontextu se také objevuje otázka týkající se zpětného výběru cla. Já bych nyní tedy v této souvislosti chtěla dát slovo generálnímu ředitelství pro obchod, konkrétně zástupci pan, tohoto ředitelství panu Gerzatovi. Prosím, máte slovo. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Pokusím se odpovědět na vaše otázky, ale možná bych ještě nejprve měl poskytnout určité vysvětlení. Tato opatření týkající se mandarinek, kterým také říkáme satsumas, byla uvalena 30. prosince 2008. Abychom zcela si uvědomili, o co tady jde a abychom si to vyjasnili, bych vám rád nejprve poskytl jakýsi chronologický výčet jednotlivých událostí kdy dva, dvě soudní rozhodnutí postupně zneplatnily nařízení Rady 1355 z roku 2008. Jednak rozhodnutí ze 17. února 2011. Tímto rozhodnutím soud zneplatnil rozhodnutí týkající se čínských exportérů ze dvou regionů, jednak Xinjiang a jednak Obey. Důvod byl ten, že došlo k porušení Mm. práva na obhajobu. Dále 22. března 2012 bylo následně stejné e, nařízení prohlášeno za naplatné Evropským soudním dvorem, a to sice v celé šíři, kdy přičemž komise ne učinila potřebné kroky pro to, aby nalezla další země, na které by se to vztahovalo. Takže eh, je stávající praxe komise provádět soudní rozhodnutí a snažit se řešit, zda můžou být případné nedostatky takto vznikající nějak napraveny. To se provádí prostřednictvím šetření, které je obvykle velice komplexní a které vychází z konkrétní situace k toho kterého případu. Navíc takovéto šetření musí zajistit plnou transparentnost eh, všem stranám a musí velmi pečlivě brát v potaz právo na obhajobu eh, nápravné šetření v mnoha případech se týká šetření v souvislosti s antidumpingovanými cena, eh, cly a obvykle trvá nějakých 15 měsíců. Dvě šetření, která se měla vztahovat na toto rozhodnutí, proběhla v prosince 2011 a v červnu 2012. Komise zveřejnila oznámení, kterým částečně otevřela šetření. Nejprve to bylo tedy 3. prosince 2011 a druhé oznámení eh, bylo zveřejněno 19. června 2012. Z pravidla nevstupují opatření v platnost během těchto šetření. To znamená, že dovozy mohou probíhat, aniž by bylo vyplaceno antidumpingové clo. Nicméně v této chvíli průmyslový sektor Hmm. předložil důkazy o tom, že by mohlo dojít k narušení opatření v důsledku velkých dovozů, tudíž v červnu 2012 komise zveřejnila oznámení, kde uvalila povinnost registrace. Z toho vyplývala možnost zpětně vybírat clo za dobu tří měsíců, jestliže jsou následně splněny určité základní podmínky dvě šetř, tato dvě šetření byla dokončena paralelně, přičemž příslušné závěry byly sděleny všem dočeným stranám v prosinci 2012. Eh, v rámci tohoto komplexního případu eh, odpůrci plně využili všech opatření možných v antidumpingových otázkách, veškerý, využili veškerých právních nástrojů, aby prosadili své stanovisko. Konkrétně přednesli několik podrobných písemných podání, vyžádali si několik slyšení u složek komise a také dozor e, příslušného úředníka pro slyšení. Samozřejmě tyto jednotlivé kroky zabraly určitý čas, nicméně byly nezbytné proto, aby bylo zajištěno, že budou náležitě respektovány všechny postupy. Komise po konzultaci s členskými státy. Následně 28. ledna 2013 předala členským státům návrh nařízení, kterým se uvalují clá na dotčené produkty. Tento dokument byl přijat a byl zveřejn, uveřejněn radou 22. února. Takže od 22. února jsou tato jsou příslušná opatření platná. Co se týče té konkrétní otázky retroaktivity, zpětné platnosti, tak tato věc bude náležitě komisí posouzena kdy, ve chvíli, kdy budou k dispozici statistické údaje o dovozech mandarinek z Číny. Toto bude trvat ještě několik týdnů po zveřejnění nařízení rady, kterým jsou uh, opětovně uh, uvedena v platnost tato opatření. Jakmile budou tyto statistické údaje k dispozici, budou závěry předány příslušným stranám a také členským státům v rámci antidumpingového výboru. Opět, eh, komise zaujím, učiní rozhodnutí k této věci a návrh bude následně postoupen radě. Co se týče případné revize nařízení, kterým se stanoví tato opatření, tak chtěli bychom připomenout, že opatření vyprší na konci letošního roku, tedy na konci roku 2013, jestliže e, evropský sektor ovšem nepřednese žádost o aby k tomu nedošlo. Ale tato, tato žádost by musela být podána 6 měsíců předtím, než e, uplyne tato lhuta, to znamená tedy do konce června roku 2013. Také bych chtěl zmínit, že e, je zde také právní možnost požádat o šetření, kterým by se změnila míra těchto opatření, jestliže budou důkazy o tom, že míra cla není správná, protože došlo k, ke změně dumpingu, povahy dumpingu. Toto by mohli požádat jednak příslušný sektor, jednak dovozci nebo vývozci. Samozřejmě v případě jakéhokoliv z tohoto scénářů eh, bychom takto museli postupovat, ale zatím nevíme, zda takové žádosti se objeví o mm, změnu a podobně. Snad jsem to vysvětlil dostatečně. Děkuji. Děkuji, děkujeme zástupci komise, zahajuji rozpravu. Máme tady Irače Garcia Perez a Erans Garcia. Irače. Děkuji, pane předsedo. Na úvod poděkuji komisi za vysvětlení, která nám poskytla k této otázce. Jak říkala komise 22. února, nařízení, které zavádí antidumpingová opatření pro dovoz eh, mandarinek z Číny bylo tímto eh, zrušeno. My jsme to očekávali, jsme rádi, že to proběhlo. Nicméně zde máme právní vákum, kterého dovozci využili a mezi lednem a únorem bylo masově doveženo velké množství těch eh, konzervovaných mandarinek, eh, aby bylo možné zásobovat celý trh eh, po, rok, po celý rok 2013. Pokud zde nebude retroaktivní účinek, alespoň po dobu tří měsíců, tak to nebude mít žádný dopad a bude to mít velký vliv na producenty těchto surovin. Výrobci už se obrátili na komisi a vzhledem k tomu, že komise prováděla uh, Eh, přehled nebo registrovala ten eh, dovoz eh, a myslím si, že to dělá proto, že chce ochránit evropský sektor. Komise oznámila, že teď čeká na údaje. Já doufám, že ty údaje, které získá, a už i to, že komise publikovala tuto opravu, svědčí o tom, že si uvědomuje, že ten zpětný účinek je více než důležitý. Já bych požádala komisi o co největší rychlost při řešení této otázky, i když vím, že musí počkat na některé údaje. Už jsem hovořila i o budoucnosti. Chci připomenout důležitost tohoto sektoru, pokud jde o počet pracovních míst a také o to, že je třeba, aby tato opatření pokračovala i po roce 2013, aby se těch regionech, kde se produkují tyto produkty, eh, zachovala průmyslová a zemědělská tkáň, aby se zachovala také pracovní místa, takže doufám, že bude připraveno pokračování tohoto nařízení i po roce 2013. Děkuji, Rans Garcia. Děkuji, vzhledem k tomu, že jsem druhá, tak eh, nebudu hovořit dlouho, protože nebudu opakovat argumenty, které zde zazněly. Jsem ráda, že Komise od té doby, co jsem před několika týdny položila tu otázku o mandarinkách, se alespoň uvědomila, že máme tento problém a jaký problém nám působí, nebo jaký problém působí španělským producentům ta neaktivita ze strany Evropské komise. Produkce této odrůdy je čistě španělská, takže chápu, že je to národní problém. Zastupce komise už eh, odešel, nicméně myslím si, že musím říci, že eh, kdyby toto nebylo zajištěno, tak bychom eh, ohrozili budoucnost mnoha španělských rodin, které se věnují této produkci a kteří závisí na rozhodnutích, která byla přijata. Pouze od června minulého roku bylo z Číny dovezeno tolik mandarinek, které odpovídají produkci celé sezony v Evropě. Takže pokud nebude přijat ten zpětný účinek, tak budeme úplně ve stejné situaci. Komise vyjadřuje podezření, znamená to tedy, že má nějaké údaje, nicméně zdá se, že nebudeme dostatečně pružní na to, abychom ochránili španělskou, evropskou produkci, i když víme, že probíhá nekalý obchod podobě nelegálního dovozu z Číny. Zopakuji otázku kolegyně Irače Garcí. Proč eh, nezačnete okamžitě uplatňovat eh, zpětný účinek? Ohrozujete, ohrožujete producenty surovin, zemědělce, družstevníky. To by ovlivnilo nejen produkci, která je potom posílána do zpracovatelského průmyslu, ale také ty suroviny nebo tedy ty mandarinky, které jsou určeny ke spotřebě. Pokud antidumpingová opatření budou rozšířena až do prosince tohoto roku, tak bychom potřebovali i další prodloužení tohoto opatření, abychom zabránili nekalé konkurenci čínských eh, produktů. Myslíte si, že Čína najednou od eh, prostince změní svůj přístup, když to nikdy v minulosti neudělala a byla naopak agresivnější. Je nutné, aby tedy průmysl požádal o prodloužení tohoto opatření. Ta žádost ze strany výrobců, producentů už je předložena, takže teď už jenom čekáme, že komise splní svou povinnost. Výborně, děkuji kolegové. Řekl bych, že pokud zástupce komise chce, si chce vzít znovu slovo, tak mu k tomu dáme příležitost. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že komise bere v úvahu připomínky, které jsme si vyslechli. Pokud jde o budoucnost těchto opatření, máte možnost, španělský průmysl, evropský průmysl má možnost požádat, aby tato opatření pokračovala, jak jsem uvedl před chvílí tím, že předložíte žádost ad hoc do června. Pokud to uděláte, pokud ta žádost bude podložená, tak bude probíhat šetření a v průběhu tohoto období, kde bude provádět komise šetření, tak budou ta opatření i nadále platit. A potom na základě výsledku tohoto šetření bude přijato rozhodnutí, zda pokračovat v těchto opatřeních, anebo zda je zrušit. My bereme vaše připomínky v úvahu, v každém případě myslím si, že ta věc je jasná, my už jsme to už vysvětlili v minulosti. Děkuji, pane předsedo. Děkuji kolegové, děkuji komisi. Příště se sejdeme 18. a 19. března, 18. od 15 do 18.30 a 19. od 9 do 18.30 na shledanou.